řádu přistoupit k volbě předsedy. Podle článku 13 jednotného řádu eh, musí eh, se nominace podávat se souhlasem kandidátů a návrhy mohou podávat pouze politické skupiny nebo nejména, nejméně 40 poslanců. Takže podmínky jsou stanoveny v jednacím řádu a já jsem podle těchto podmínek obdržel dvě kandidatury, které je splňují. A sice je to pan Jerzy Buzek a paní Eva Britt Svensson. Kandidáti mi sdělili, že souhlasí se svou kandidaturou. Oba kandidáti se nyní v krátkosti představí a já nejprve požádám paní Eva Britt Svensson, aby tak učinila. Prosím, kolegyně, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. Ráda bych využila této příležitosti a poblahopřála všem svým kolegům. Chtěla bych vám poblahopřát k důvěře, která vám byla svěřena ze strany evropských občanů z vašich členských států. Já si myslím, že to je ohromný díl důvěry a z mého hlediska je to také velká odpovědnost. Odpovědnost pro nás, pro všechny. Musíme naplnit očekávání našich občanů, musíme udělat vše pro to, abychom naplnili jejich očekávání v oblasti nezbytných změn. Musíme eh, vystavět Evropu pro občany. Pane předsedo, vážení kolegové, je velice důležité, abychom zvolili ti, kteří nás budou reprezentovat. Jsou to velice důležité nástroje, které mají naše občané. Ale pokud chceme skutečně hovořit o skutečné demokracii, tak myslím, potřebujeme mnohem víc. Nejen právo hlasovat. Potřebujeme více otevřenosti, transparentnosti a pochopitelně potřebujeme mít také otevřenou diskusi. A z těchto důvodů, dámy a pánové, bych ráda využila této příležitosti a řekla následující. Myslím, že je zcela zásadní, abychom udělali vše, co je v našich silách v rámci postupu prvního čtení v Evropském parlamentu. Musíme udělat mnohem víc. Musíme zajistit, aby důvěra, která byla svěřena tomuto parlamentu, byla naplněna v praxi. Musíme být naprosto otevření právě i v rámci prvního čtení. Vážení kolegové, jsou před námi velké výzvy. Ekonomická krize, finanční krize, také máme neustále narůstající nezaměstnanost. Celá řada lidí se dostala na okraj společnosti. Máme nejrůznější sociální problémy, klimatické problémy a to vede už k určité klimatické migraci. Jako vždy to má nejhorší dopad na chudé občany. Vidíme to nejen v Evropské unii, ale po celém světě. Tito lidé jsou vystaveni chudobě a nespravedlnosti. Nicméně, vážení kolegové, jsou zde politická řešení. K všem těmto krizím existují, ale abychom je zajistili, musíme změnit naši politiku. Politiku, kterou jsme prováděli do této chvíle, byla politika, která neřešila tyto problémy. Nevyřešili jsme tyto problémy, naopak v celé řadě oblastí bohužel jsme prohloubili krizi. To znamená, musíme změnit naše politiky, musíme mít eh, politiku pro sociální Evropu, potřebujeme politiku, která také bere v úvahu práva našich pracovníků, musíme bojovat proti sociálnímu dumpingu, musíme vytvořit politiku, která nepovede k chudobě a k sociálním problémům. Musíme mít politiku, která musí vzít také v úvahu účast každého našeho občana. Navíc potřebujeme politiku, která nebude diskriminující. Nesmíme diskrimino- diskriminovat nikoho z hlediska jejich etnického původu, z hlediska mobility, snížené mobility sexuální orientace nebo z hlediska jiných důvodů. V Evropské unii musíme vzít v úvahu zájmy každých jednotlivých občanů a musíme naplnit tyto standardy. Chtěla bych také vytvořit politiky, které vytvoří nové, nová pracovní místa. Potřebujeme hlavně ekologická pracovní místa, musíme také investovat do zelené technologie. To je nesmírně důležité, protože to je důležitý příspěvek. Na jedné straně vytvoříme zaměstnanost, pracovní místa, ale navíc také zajistíme další růst. Další věc, která je velice důležitá, musíme zastavit klimatické změny. A to zcela jistě je jeden z nejdůležitějších úkolů, které musíme naplnit jako lidstvo a především jako Evropané. Jaká je má vize Evropy? Chci mít Evropu, která převezme odpovědnost. Odpovědnost za spravedlnost, také z hlediska mezinárodního obchodu má vize je taková, aby Evropská unie měla humánní politiku v oblasti azylu, migrace, abychom chránili imigranty i jejich práva. Chtěla bych mít také Evropu různorodosti. Tím zajistíme další rozvoj. Pokud budeme mít Evropu různorodosti, tak se postaráme o každého jediného občana. Chceme Evropu, Evropskou unii, která také bude dodržovat lidská práva lidská práva. Kdykoliv dochází k porušování lidských práv, k jejich pošlapání, kdekoliv, v jakémkoliv koutě světa, tak eh, nikdy nesmíme zůstat chladní. Musíme vždy bojovat za lidská práva. A to se týká každého jednotlivce. Také se to týká svobody slova, Dále se to týká otázky morální důstojnosti, takže lidská práva je něco, za co musíme bojovat, za co se musíme být a bránit je tam, kde jsou pošlapávána ve světě. Vážení kolegové, takže velice vítám informace, které nám sdělil předseda Evropského parlamentu, hlavně když se zmínil o tom, že máme větší zastoupení žen v Evropském parlamentu. Toho si velice cením a chtěla bych říci, že to je díky naší práci, kterou jsme odvedli spolu. Muži i ženy spolupracovali ruku v ruce, abychom zvýšili míru zastoupení žen v Evropském parlamentu. Nyní musíme udělat další krok. Chtěli bychom zvýšit také vliv žen žen, které by se měly dostat na zodpovědná místa nejen v Evropské unii, ale v jakékoliv jiné evropské instituci. Je to pro nás velká příležitost. Je to příležitost, kterou nesmíme promrhat a musíme ukázat našim občanům zde v Evropě, že tuto odpovědnost bereme vážně, že můžeme jasně ukázat, co je moderní společnost, co je různorodost a jakým způsobem takovouto společnost můžeme dále budovat. Vážení kolegové, každý z vás má dnes velkou moc, která se týká dnešní volby. Máte moc ve svých rukou, máte možnost vyslat jasný, silný signál našim občanům. Můžete říci, jsme zde, abychom vybudovali sociální Evropu pro naše občany. Evropu, která ukáže jasně našim občanům, ale i zbytku světa, že je připravena nést svoji odpovědnost a hlavně prosazovat sociální spravedlnost, lidská práva a také ekologickou odpovědnost v celosvětovém měřítku. To vše můžeme prokázat našim občanům. Udělejme to prostřednictvím dnešní volby, dnešního hlasování. Vyšleme signál našim občanům, který očekávají. Děkuji kolegyni Svensonové. Bylo mi oznámeno, že ty zvuky rušivé, které jste teď slyšeli, pocházely z klimatizace, která se nyní e, z důvodu velkého počtu členů tady nachází i na podiu. Nicméně teď bez dalšího prodlení předávám slovo panu Jerzymu Buskovi. Prosím, máte slovo. E, Děkuji. E, pane převodničanci. Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové vážení zástupci Evropské komise, zástupci Evropské rady. Milí kolegové, Myslím, že si můžeme poblahopřát k tomu, že jsme byli zvoleni do této sněmovny jako zástupci 500 milionů evropských obyvatel. Dovolte, abych řekl pár slov o sobě. Původním zaměstnáním jsem vědec a vlastně své politické činnosti jsem se začala věnovat v roce 1980. Začala jsem působit v odborovém svazu Solidarita. Solidarita bojovala za lidská práva, za občanská práva. A boj za lidská práva a občanská práva byl vždy hlavní zásadou mé politické činnosti. V letech 1997 až 2001 jsem byl předsedou vlády eh, Polska. Čtyři roky jsme dojednávali vstup Polska do Evropské unie. Od roku 2004 působíme jako poslanec Evropského parlamentu. Zabýval jsem se otázkami nových technologií, inovací a energetické bezpečnosti, také e, otázkami e, klimatických změn. Pracoval jsem také e, na akcích týkajících se partnerství s východními zeměmi. Všechny Tyto oblasti jsou naší prioritou i pro nadcházející legislativní období. Dnes prožíváme krizi a Evropané očekávají, že tyto problémy se budou řešit. Musíme si uvědomit, že je třeba zlepšit práci Evropského parlamentu. Toto vlastně už začalo díky činnostem v minulém roce, ale můžeme to úspěšně završit pouze tehdy, když schválíme a přijmeme Lisabonskou smlouvu. Ta nám totiž umožní pracovat lépe. Umožní nám eh, lépe působit na mezinárodní scéně, kde máme také své povinnosti. Východní partnerství, eh, Unie pro středomoří, strategická aliance s USA a s novými politickými mocnostmi, to jsou pro nás velké výzvy. A Lisabonská smlouva je skutečně výjimečným nástrojem, který máme k dispozici. Závěrem bych chtěl říci, že nejvýznamnějším eh, součástí naší práce musí být řešení krize. Jedná se o krizi důvěry občanů. Nebojíme se těchto slov nebojíme se toho, že si musíme navzájem rozumět. Občané nám často nerozumějí a my musíme dělat maximum pro to, abychom si rozuměli navzájem protože my budeme jezdit každý týden do Štrasburku a do Bruselu a na konci týdne vždycky se vracíme do našich členských států. A je třeba, abychom rozuměli našim občanům. My víme, co naši občané od nás chtějí. A pokud porozumíme našim občanům, bude určitě jednodušší pro nás pracovat v Evropském parlamentu. Děkuji za pozornost. Dziękuję, Jerzy Bosek. Podle článku 14 odstavce 1 jednacího řádu připomínám, že kandidát či kandidátka proto, aby byli zvoleni, musí v prvních třech kolech dostat absolutní většinu odevzdaných hlasů. Nevyplněné nebo neplatné hlasovací lístky budou, považ- budou považovány za neodevzdané. A nyní přistoupím k volbě osmi skrutátorů losováním. Theo Karous. Der Kollege da? Ta, tento kolega či kolegyně je zde? Vážená paní kolegyně, omlouvám se, viděl, viděl jsem pouze příjmení. Jste ochotna převzít tuto roli? Já, OK. Ano, dobrá. Andres Barea. Andres Barea. Frau Kollegin, sind Sie... Paní kolegyně, jste ochotna ujmout se této role? Ano, děkuji. Auch ehemalige Außenminister bleiben nicht verschont. Ani bývalí zahraniční ministři nejsou ušetřeni. Pane Severine, jste ochoten převzít tuto roli? Skvěle. Jetzt, Frau Kollegin oder Herr Kollege. Nyní Hypna, kolega či kolegyně. Hybner. A, ah, takže to je kolegyně Hybna. Ono je to zde psáno H-I-B-N-E-R, takže paní kolegyně Hybner. So, jetzt ist es der Kollege. Nyní kolega Koch, u toho znám dokonce i křesní jméno, a sice Dietrich. Takže Dieter Koch. Mit noch drei? Jetzt. Nyní kolega či kolegyně Head. H-E-D-H. E Takže Head. Na, sind... Anna Head. Jste ochotná ujmout se této role? Velmi mě těší, že ano. Ja, das ist natürlich auch... Samozřejmě i předsedové frakcí nejsou ušetřeně, takže paní Rebecca Harms, jste ochotná ujmout se této role? Ano, úsměvem jste potvrdila. Nyní kolega či kolegyně Matlena, M-A-D, L-E-N-E-R, Madlena. Takže kolega Madlena také se ujímáte této role, to je vynikající. Tím jsme jmenovali osm skrutátorů. Musím je přečíst ještě jednou. Musí to tak být pro pořádek, takže Theo Larus äh, äh, Theo Larus, Jenom teď budu říkat příjmení. Äh, Theo Larus Paní Theo Larus A až B. Potom Andres Barea písmena C až E. Kolega Severin písmena F až H, kolegyně Hibner písmena I až K, kolega Koch písmena L až M, kolegyně Head písmena N až R, kolegyně Harms písmeno S a kolega Madlener písmena T až Z. Pokyny pro volbu předsedy vám byly rozděleny, rozdány. My nyní rozdáme hlasovací lístky a obálky. Wir kommen jetzt äh, gemäß den Bestimmungen unserer A nyní tedy přejdeme k volbě předsedy podle jednacího řádu. Dostali jste či dostáváte hlasovací lístky a obálky. Prosím, zaškrtněte políčko u jména kandidáta, jehož chcete zvolit. Můžete odezdat hlas pouze pro jednoho kandidáta. Pokud chcete pozměnit svůj hlasovací lístek, pokud něco zaškrtnete špatně, obraťte se na sálového zřízence, který vám dá nový hlasovací lístek a ten starý zlikviduje. Pokud na hlasovací lístek zavedete více než jeden hlas, to znamená, pokud budete hlasovat pro více než jednoho kandidáta, bude to neplatné. Složte prosím hlasovací lístek na dvakrát a potom se vydejte k urně, která nese první písmeno vašeho příjmení. Nebudeme vyvolávat jednotlivé poslance k tomu, aby šli volit. Já pouze ohlásím začátek a konec samotného hlasování. Je ovšem nutné, aby se jména všech poslanců, kteří se účastní volby předsedy, objevila v zápisu. Já vás proto žádám, abyste také podepsali podpisové archy. Připomínám ještě jednou, že musíte vhodit svůj hlas do urny, která nese první písmeno vašeho příjmení. E, u této urny také musíte skrutátorovi předložit průkaz své totožnosti. A samotní skrutátoři budou hlasovat až nakonec. Zahajuji hlasování. Prosím skrutátory, aby se nyní bezprostředně vydali k urnám. So, who gives mají, mají.